Předseda přichází. Buongiorno. Krásný dobrý den, kolegyně a kolegové. Vítám mezi námi paní předsedkyni komise a paní von der Leyen a také chorvatské předsednictví. Pořád dnešního jedné se týká návrhu mandátu pro jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska. A okamžitě bych dal slovo radě paní ministrině Venece. Děkuji, eh, pane předsedo, vážení poslanci. Po vstupu v platnost smlouvy o odstoupení a po skutečném odstoupení Spojeného království začínají vyjednávání. Abychom mohli vyjednávat, musí Eh, naši vyjednáci mít jasný mandát a tento mandát musí mít solidní základy. Proto bych ráda zmínila některé úvahy, které nás při přípravě mandátu by měly vést. Pokud se podíváme na tento mandát, který Evropská rada eh, chce, je patrné, že rozsah vyjednávání je velmi široký a je potřeba začít co nejdříve, protože tím rychle dosáhneme přijetí mandátu. To chceme udělat 25. února na Radě pro všeobecné záležitosti. S rozhodnutí premiéra Johnsona je takové, že se ne, ne, nebude prodlužovat přechodné období za, nad rámec 2020. Bude potřeba, aby se tedy paralelně vyjednávalo v několika oblastech najednou. Tento vyjednávací mandát, nikoli výstup vyjednávání, o to jde. E, nemůžeme tedy v tom mandátu jasně říci, jaká budou konečná očekávání, jaké budou nabídky a jaké ústupky jsme ochotni udělat. Je tedy potřeba nechat manevrovací prostor. Vedle toho je třeba pracovat s určitou jednotou, kterou musíme mít a také časovými eh, omezeními. Eh, pokud bychom byli velmi restriktivní, tak bychom eh, nemohli zohlednit s určitou flexibilitou. Je potřeba dosáhnout výsledku, který bude spravedlivý a rovný pro všechny členské státy a jejich občany. A je potřeba také vzít v úvahu, jaké jsou nepřekročitelné meze Velké Británie. Rozhodnutí například ukončit volný pohyb a omezit práva eh, občanů a eh, nelze se také odchýlit od základního rámce, pokud jde o přístup na trh a obchod obecně. Eh, obsahem toho eh, mandátu v jednotlivých odvětvích bychom se, asi, se asi shodneme na tom, že eh, vaše a naše postoje jsou relativně stejné. Je to dostatečně ambiciozní program ve srovnání s jinými zeměmi, s které má EU vztah, ale nemůže mít Velká Británie stejné výhody jako členský stát, zejména kvůli svým nepřekoročitelným E, oblastem či hranicím. Eh, zaměřím se na konkrétní eh, věci, které se týkají rovných podmínek a způsobu řízení. Eh, je potřeba zajistit ambiciozní FTA s přístupem na trh, ale to nesmí zároveň poškodit evropské firmy a také sociální a zdravotní práva. Jinými slovy, partnerství by mělo obsahovat široká ustanovení k těm rovným podmínkám, ale ale zohlednit vysoké standardy. A to je to o to relevantnější, že eh, eh, že podle mého názoru toto je velmi úzce propojeno k, s otázkou řešení sporů, výkonu a postupu nápravy. Nemůžeme mít eh, široké rovné podmínky, pokud je nejsme schopni vynucovat. K tomu dvě poznámky ještě než uzavřu. Za prvé, třeba, že dobře víme, že ty nepřekorčitelné hranice eh, Velké Británie je ukončení volného pohybu. Chceme, aby ten budoucí vztah byl skutečně ambiciozní i s ohledem na mobilitu, v oblasti mobility. A za druhé, a to navazuje na tu první poznámku, tato eh, vyjednávání budou taková, že instituce budou mít s tím plné ruce práce, ale nesmíme přitom zapomínat na smlouvu o odchodu, kterou potřebujeme monitorovat a dohlížet na její plnou implementaci. Je to tedy sdílený zájem během těch vyjednávání eh, eh, pokračovat v dobré eh, v dobré spolupráci v rámci Brexitu. Děkuji a nyní dávám slovo paní van der Leyen. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyni, před dvěma týdny jsme se rozloučili s našimi britskými přáteli a zaspívali jim Old Lang Syne. Byla to skutečně velmi emocionální moment, který nastal v tomto parlamentu a kterým jsme si připomněli ty staré dobré časy a chci eh, za toto gesto všem poděkovat. Od té eh, doby jsme se vydali na cestu nastavení budoucích vztahů se Spojeným království a budeme do vyjednávání vstupovat s vysokými ambicemi, protože dobří přátelé by neměli mít malé ambice. Eh, premiér eh, Johnson řekl Greenwichi tento, tento měsíc, že Spojené království bude globálním šampionem volného obchodu. A to cituji. To slyšíme velmi rádi, protože v okamžiku, kdy systém obchodu založený na pravidlech je ohrožen, je potřeba, aby se k nám připojili naši partneři a aby systém byl rovnější a silnější. A pro, za, za to jsme my jako Evropané vždy bojovali. Je to obchodní systém, který je otevřený na jedné straně, ale na druhé straně je také spravedlivý, protože k čemu slouží FTA, smlouvy o volném obchodu? Eh, ty nahrazují nejistotu jasným systémem pravidel, vytvářejí nové trhy pro malé a střední eh, eh, podniky a jsou ku prospěchu eh, občanům. A to je zdůvodnění, které stojí za našimi smlouvami s například s Kanadou nebo Japonskem. To nejsou smlouvy, které vedou jenom k lepší výměně zboží, služeb a dalšího. To také, ale není to jenom. Jsou to smlouvy, které mm, Mm, zvyšují laťku, zvyšují standardy v oblasti eh, práv zaměstnanců či v oblasti životního prostředí. Proto jsme na ně velmi pišní. Zeptejte se našich eh, přátel v Kanadě či v Japonsku. Jsou velmi rádi, že jsme společně, že jsme spojili síly, abychom dosáhli větší férovosti v obchodování. Jsou rádi, že s námi mohli spojit, eh, spojit síly, protože v dnešním světě velikost rozhoduje. Máme společný trh 4, 40 eh, milionů lidí. To je ambice, kterou eh, máme, eh, když, se, když zvažujeme eh, smlouvu s Spojeným královstvím. Když si přečteme politickou deklaraci, která byla přijata, tam se hovoří o nulových tarifech, tarifech a nulových kvótách u všeho veškerého zboží. To je něco, co jsme v minulosti nikomu zatím nenabídli nový model obchodu, jedn, jedinečný, pokud jde o přístup na náš společný trh, ale zároveň samozřejmě to bude vyžadovat odpovídající záruky rovné soutěže a ochranu sociálních, spotřebních a e, environmentálních práv. To znamená právě ty rovné podmínky. Budeme e, diskutovat o různých modelech možných obchodních, obchodní smlouvu, ale všechny ty modely, ať si vybereme kterýkoliv, mají jednu věc společnou. Všechny tyto modely nejsou jenom práva, ale nesou sebou také pro obě strany určité povinnosti. Když se podíváme na ten kanadský eh, model, a je to ten, o kterém eh, premiér Johnson hovoří, eh, je tady odstranění tarifů na celé škále zboží, u celé škály zboží, ale ne u všech. A dohoda eh, s Kanadou také odstraňuje všechny, eh, velkou část kvót, ale ne všechny. Máme stále eh, kvóty u hovězího a u kukuřice. Eh, vedle toho máme určité laťky, standardy, které jsme nastavili a které je třeba respektovat. A upřímně řečeno, byla jsem překvapena, když jsem slyšela, že eh, britský eh, premiér hovořil o australském modelu. Austrálie nepochyby je skutečně silný a podobně nastavený partner, ale Evropská unie s ní nemá Eh, tuto smlouvu. My zatím obchodujeme podle VTO. Pokud toto by chtěl, chtěla Británie, dobrá, můžeme to přijmout, ale eh, teprve nyní vyjednáváme vlastně s Austrálií, že je potřeba tuto situaci ukončit a uzavřít eh, obchodní dohodu. Spojené království se může shodnout jít touto omezenou cestou, ale já si myslím, že by mělo být ambicioznější. Ta, ten projev premiéra v Greenwichi byl skutečně povzbudivý, protože připomněl všechny výhody, které Británie má v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních práv, hospodářské soutěže a skutečně Británie si zaslouží eh, pochvalu, ale není eh, třeba snižovat tyto standardy. Není taková doba, abychom snižovali eh, environmentální nebo, nebo soutěžní pravidla. Já si myslím, že v té, v té, mm, v té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 v tom projevu zaznívala velká ambice v celé řadě věcí, sociálních eh, práv, omezování emisí, ambice v oblasti zaručování hospodářské soutěže, která je eh, rovná. To jsou všechno věci, které my tež chceme, které jsme si formálně nastavili a, eh, že, a vede to k tomu, že můžeme pokračovat ve velmi úzké soutěžní spolupráci, která bude pro obě strany výhodná. Je to v našem zájmu, o zájmu obou stran a je to také v souladu s hodnotami, které společně sdílíme, hodnota otevřenosti, hodnota rovných podmínek, hodnota sociální spravedlnosti a volného podnikání a toto nejsou hodnoty jenom těch starých zlatých dobrých časů. To jsou hodnoty, které tady zůstanou. Eh, pracovní skupina je připravena vyjednávat, eh, jsme na to připraveni a budeme se těšit na vaše připomínky. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. A teď si vyslechneme mluvčí jednotlivých skupin. Začíná mluvčí EPP. Pan Dekalister, máte slovo na dvě minuty. Pane předsedo, dámy a pánové, usnesení o návrhu mandátu, o kterém diskutujeme, bude první prací naší koordinační skupiny, která se tímto zaobírá. Všichni členové naší skupiny a zapojené výbory a politické skupiny zaslouží dík za spolupráci v extrémně krátkém čase. Podle mého názoru je výsledek velice vyvážený, vyvážená usnesení a devět dnů poté, co Michel Barnier představil návrh mandátu komise. My jsme se soustředili na obsah a na architekturu budoucích vztahů Evropské unie a Spojeného království. Dovolte, abych zejména vyzdvihl tři zásady. Za prvé, integrita a správné fungování našeho vnitřního trhu, celní unie a čtyři svobody pohybu musí být zachovány. Za druhé, země musí mít stejná práva a povinnosti eh, jako mm, země eh, Evropské unie a musí občané jejich požívat stejná práva. A to musí být základem všech budoucích dohod. My jistě nebudeme prostě tyto věci snižovat. Jak Ursula von der Leyen zdůraznila, společně s našimi britskými přáteli bychom měli eh, podpořit partnerství, který bude mít obrovský rozsah od klimatických akcí pro ochranu osobních dat, rybolov, doprava, finanční služby, bezpečnost. My jsme připraveni vytvořit nové partnerství s nulovými tarify, s nulovými kvótami a nulovým dumpingem, avšak dohoda o volném obchodu se Spojeným království nebude stejná eh, a nebude omezovat obchod. Dámy a pánové, eh, implementace eh, dohody o odchodu Spojeného království musí zachovat práva občanů a také dobré vztahy mezi Jižním a Severním Irskem. Již se prokázalo, že koordinace této skupiny zůstává plně informována o pokračování vyjednávání. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní má slovo paní předsedkyně Garcia Pérez za SAD tři minuty a půl. Děkuji, pane předsedo. Ve jménu skupiny socialistů a demokratů chceme poděkovat Evropské komisi a zejména týmu pana Barniera za úsilí při vypracovávání hlavních směrů pro vyjednávání budoucího rámce vztahu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii. Usnesením to, v tomto parlamentu společně vysíláme jasné poselství. Ambice bude závislet na vůli britské české vlády akceptovat eh, společné normy v ohledu právním, sociálním, daňovém a ekologickém. Formálně se Spojené království stalo třetím státem po Brexitu, ale nic se nezmění, dokud toto přechodné období neskončí. Máme 11 měsíců na to, abychom vyjednali komplexní dohodu, která bude určovat naše budoucí vztahy. A musíme dosáhnout toho, aby především byla zachována práva občanů a sociálně demokratická skupina chce dosáhnout integrální dohody se Spojeným královstvím, ale čím více překážek bude klást britská vláda, tím eh, těžší bude dosáhnout naplnění stižádostivé dohody. Je třeba mít level playing field na stejné úrovni, abychom mohli nabídnout takovou asociaci, která zajistí prosperitu občanů na obou stranách La Manche. Jsme ochotni nabídnout stěžádostivou dohodu o volném obchodu bez jakýchkoliv cel a kvot pro veškeré komodity, které budou vstupovat do Evropské unie a naopak a také pro služby. Ale i proto potřebujeme solidní asociaci v oblasti justiční spolupráce, obranné spolupráce, multilaterálních dohod, stejně tak, jako vyřešit eh, otázky rybolovu, dopravy a finančních služeb. Ale naše nabídka nemůže platit za každou cenu. Dovolte, abych byla zcela jasná. Spojené království musí zaručit legální hospodářskou soutěž musí zachovat svůj závazek vůči Evropskému soudu a respektovat výroky Evropského soudního dvora. Poslední diskuse mezi Evropskou unii a Spojené království se týká také Gibraltaru, tak jak byly ratifikovány směrnice komise. Naším, náš úspěch bude záviset na tom, zda budeme schopni zachovat to, co jsme měli do posud, a sice jednotu. Pouze komise jako jediný vyjednavač mezi Spojeným královstvím a EU za plného zapojení Evropského parlamentu bude znamenat, že Evropská unie si zachová úroveň jednoty, která byla dosažena do této doby. Integritu jednotného trhu, celní unie a ty čtyři svobody pohybu, zejména volný pohyb občanů. Nezapomeňme na to, že náš projekt je založen na závazku k hodnotám, které jsou v protikladu k těm, eh, které formulují někteří lídři, kteří jsou před, eh, kteří spíše hlásají nacionalismus. A, je, a teď musí, máme za povinnost hájit demokratické zásady a základní svobody, které umožnily, že náš evropský projekt je takový, jak je, aby mohl pokročit do budoucna. Děkuji a nyní za skupinu Renew Europe paní Loazo. Spojené království si vybralo eh, cestu, že opustí Evropskou unii a my jsme si rozhodli, že ji chceme posílit. Někteří v tom možná vidí nějaký rozpor, a pravděpodobně ta vyjednávání o té budoucím vztahu budou podle nich takovýchto lidí jaksi eh, komplikované. Já si myslím, že to komplikované nebude. My tady respektujeme volbu eh, Velké Británie, že tedy odchází z Evropské unie a také z Eh, že tady odchází dokonce z vnitřního trhu a silní unie. Je to radikálně, my to respektuje, bude to mít dopady, které velice hluboce změní vztahy, které budeme mít. Eh, ale my chceme, myslím si, že v zájmu samotné Velké Británie je silná Evropa, jsme sousedy, jsme spojenci, jsme prvním partnerem Londýna, co se týče obchodní výměn, ale také jaksi lidských vztahů. Eh, geografie eh, je, jaká je, skutky jsou, jaké jsou, my ji musíme hledět jaksi přímo do očí. Máme tady mnoho výzev, které musíme čelit společně. Terorismus, kybernetické útoky, klimatické změny. Toto vše jsou problémy, které jaksi nezajímají máme nějaké hranice a musíme proti těmto jevům bojovat společně, protože když budeme bojovat odděleně, tak prohrajeme všichni. Jsme ochotní mít úzké partnerství, které bude a trvalé se Velkou Británií. Zároveň ovšem, my si stojíme na našich hlubokých přesvědčení, kterým se nevzdáme. A Brexit nemůže naše přesvědčení spochybňovat. Máme vysoké standardy a normy, abychom chránili spotřebitele, chránili pracovníky, abychom chránili soukromý život, osobní údaje, našich občanů a také proto, abychom chránili naši planetu. Nejsme ochotní se jich nějak vzdát nebo je za něco vyměnit. Jsou to hodnoty, za které jsme se tak byli a bojovali v budoucnosti a budeme za ně budovat i e, v minulosti a budeme za ně budovat i v budoucnosti. E, naše budoucí vztahy s EU musí být obrázkem našich přesvědčení. My Velké Británii nabízíme partnerství, které ještě nemáme s žádnou jinou zemí. Musí to být na výši našich očekávání a skutečně nabízíme podmínky, které nikdo jiný nemá z našich partnerů. Proč? Protože eh, Spojené království není pro Evropu ani Japonsko, ani Kanada, ani Austrálie, ani Singapur. Je to náš blízký soused, který je pro nás důležitý. A my nechceme, aby Brexit zničil ty vazby, které máme po celá století s Velkou Británií a ani nechceme, aby Brexit zničil náš evropský projekt. Děkuji. Děkuji nyní pan Kofot za Jednu minutu zajde. Vores gode venner Děkuji. Britové byli a zůstanou našimi blízkými přáteli a spojenci. Já bych chtěla, aby smlouva s Brity eh, eh, respektovala požadavky Britů, které směřují k tomu, že chtějí eh, si řídit vlastní stát vlastními prostředky a také pokud jde o přístup na, do jejich země. Chceme samozřejmě úzkou spolupráci v oblasti obchodu pro nás dány je to velmi důležité, aby byla zachována možnost obchodovat s naším nejbližším a nejdůležitějším partnerem. Eh, mm, eh, Dánsko se stalo součástí Evropské eh, unie právě pro kvůli obchodu s Brity. Britové, když odcházeli, řekli jasně, že neodcházejí z Evropy, odcházejí jenom ze systému, který Evropská unie nastavila. A to je věc, kterou se dá Eh, vyjádřit sympatie. Já doufám, že eh, eh, Brexit bude, povede k tomu, že budeme mít nadále úzké vztahy, které budou ku prospěchu oběma stranám a budou zachovávat naše hodnoty, spolupráci a společné dobro. Namísto toho, abychom směřovali k evropskému federalismu, který tady vidíme. Euh, Vážení kolegové, dvě skutečnosti. První to je to, že Spojené království a unie jsou propojeny geografií, to se prostě nezmění. A proto máme samozřejmě zájem o to, abychom měli co možná nejužší a nejpřátelštější vztahy s Velkou Británií. Druhý fakt. Eh, Velká Británie eh, to nejsou angličtí nacionalisté. My v EU máme, jako EU máme ve Velké Británii mnoho přátel a budeme mít i nadále. Co se týče obchodu, tady ambice EU a e, Spojeného království jdou proti sobě. Spojené království chce maximální přístup na náš trh, ale zároveň odmítá veškeré ty standardy a regulace, které tady máme u nás na evropské straně. A já proto si myslím, že bychom všichni měli být velice kreativní v, v tom, jak k obchodu přistoupíme. Většinou ty dohody o velkém obchodu se používají E, proto, aby vlastně ti, kteří mají kapitál, mohli vlastně e, snižovat úroveň standardních e, fiskálních a dalších předpisů směrem dolů. My bychom ale to měli tady pochopit tu příležitost jinak, měli bychom dělat vlastně přesný opak. My bychom to měli využít k tomu, aby dnes máme tady tu situaci, kdy naše legislativa je v podstatě stejná, ale ne ve všem. V některých oblastech, například ochrana soukromého života, tady vlastně Evropská unie má ambicioznější normy než Velká Británie a zase v určitých oblastech má Velká Británie ambicioznější normy než EU, například v oblasti bankovní regulace a tak dále. My bychom vlastně v té nové dohodě mohli mít takové pravidlo, kde bychom si to nastavili takto. Oba dva partneři by se zavázali, že by si vždycky z těch obou typů norem vybrali tu, která je ambicioznější která lépe chrání soukromí, pracovní podmínky, životní prostředí a veškeré další oblasti. Tak to bychom měli vlastně eh, takovou eh, regulaci a nastavení směrem nahoru, kde by se vlastně prostřednictví té dohody o volném obchodu ty standardy navyšovaly, namísto k tomu, aby vlastně docházelo k tomu klasickému snižování standardů. A to by, myslím, uvítali naše občané velice. Děkuji. Děkuji, pan na minutu 30. Have entered a 10 Eh, čas je omezený, eh, pokud jde o přípravu FTA ještě během toho, eh, tohoto roku. Je potřeba vytvořit soubor pravidel, ale vedle toho je tady také myšlenkové nastavení, které je různé. Každá byrokracie se drží svých pravidel a ty považuje za svatá. Ta považuje za svatá. Evropská byrokracie se nijak neliší od mandarínů, kteří vládli v čínskému impériu. Myslí si, že má jediné eh, patent na moudro. Británie je jiná. Sama jako eh, imperium si vybudovala sebedůvěru, která pramení z tohoto eh, imperiální minulosti. Nechce být nikým řízena a proto odešla. Evropská unie by to neměla vnímat hořce musíme klást důraz na občany, musíme být pragmatičtí a nesmíme být posedlí pravidly a Musí nám jít o vzájemně výhodné vztahy a ne zraněné pocity. E, velká většina Eh, eh, Británie tady byla 45 eh, let, ale jiná pravidla tam fungovala po mnoho století. Výsledky můžeme dosáhnout pouze politickou vůlí a toto usnesení a mandát je jenom východiskem. Pane Barniere, vy jste zkušeným vyjednávačem a podaří se vám, doufám, pře, jak si propojit obojí to myšlenkové nastavení, které je často velmi dal daleko. Děkuji za uh, GUE. Pros, pan Širdevan, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, při vyjednávání o budoucnosti vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii se nejedná jenom o tom, jak budou vypadat budoucí hospodářské a obchodní vztahy. Nikoli. Jedná se o mnohem víc. Jedná se o budoucnost Evropské unie. A prosím, pochopte mne správně, nejedná se o těch 11 eh, měsíců. To nebude žádná závěrečná, eh, ale eh, rozhodne se o tom, zda členství v Evropské unii nebo vývoj mimo Evropské unie je atraktivním modelem rozvoje. Doposud mi chybí v této diskusi centrální aspekt. Konec konců to není hospodářství nakonec, kolegyně a kolegové. Nýbrž jsou to občané a občanky. Jsou to takzvaní obyčejní lidé, kteří rozhodnou o tom, jaký je atraktivnější model dalšího rozvoje, dalšího vývoje. To tím nás poučí Brexit. A mandát, o kterém tady hovoříme, musí proto hájit zájmy občanů Evropské unie, ale také občanů ve Spojené království. Má frakce vítá zacho- požadavky zachování pracovních práv, ekologických norm. Nikdo nepotřebuje eh, další zostřenou daňovou soutěž eh, protože kdo by z toho něco získal, jistě nebudou ti obyčejní lidé. My chceme maximální standardy pro zachování míru v severním Irsku a demokratickou kontrolu procesu vyjednávání. Další aspekty mandátu, nazíráme kriticky. Například otázka vojenské spolupráce a pozitivní odkaz na NATO, eh, spolupráce zpravodajských služeb. My v zájmu našich voličů a voliček se konstruktivně zapojíme do procesu vyjednávání a chceme zabezpečit, eh, abychom hájili zájmy pracujícího lidu. Děkuji. Eh, my jsme tedy teď vyčerpali mluvčí všech politických skupin a teď jednotliví řečníci pan Hansen. Děkuji, pane předsedo po skončení té přechodové eh, fáze vlastně ty náklady na Brexit budou vyšší než veškeré příspěvky, které Spojené království zaplatilo do evropského rozpočtu od svého vstupu před 47 lety. Tato skutečnost vlastně potvrzuje to přesvědčení všech, kteří říkají, že Brexit je z ekonomického pohledu bláznovství, ale Samozřejmě, že Velké Británství, Británie vedle nás a jednou z nejdimenčních ekonomik na našich, vedle vlastně v našem blízkém sousedství. Co my vlastně eh, nabízíme eh, Spojenému království? To jde nad veškeré dohody o volném obchodu, které Evropská unie má s dalšími zeměmi. My tady vlastně nabízíme vztah, kde nebudeme mít ani cla, ani kvóty. No a na druhé straně tedy chceme, abychom měli ty rovné podmínky pro všechny, abychom vlastně se hm, dokázali vyhnout tomu, že tady dojde k nějakému snižování standardu ve všech oblastech. To, co mu se říká leveling, musí být hodno tohoto, eh, toho názvu. Nyní jsme tedy v té přechodové fázi a až ona skončí, tak budeme potřebovat soudce, který bude navýšit veškerých těchto eh, Eh, výzev. A pro Evropský parlament je jasné, že tímto soudcem nemůže mít nikdo jiný než Evropský soudní dvůr. Je jasné, že dohoda o volném obchodu nebude nikdy eh, moci vést k tomu, že ta země bude náležet do našeho vnitřního trhu. Ale buďme si jasní, ta výše těch ambicí této dohody samozřejmě bude závislé také na tom časovém harmonogramu, který nám vnutil náš britský partner. Děkuji. Köszönöm szépen! Üdvözlöm Önöket, és Önökön keresztül 440. Děkuji mnohokrát. A teď tady vítám e, naše občany na tribuně a nyní má slovo Silva Pereira. We are here to discuss a very important resolution on the political guidelines Toto je důležité eh, rozhodnutí o politickém mandátu pro vyjednávání 21 stránek, 130 odstavců, ale možná, co je nejdůležitější, je ta úvodní stránka. Eh, podpisy představitelů mm, všech hlavních politických frakcí tohoto parlamentu, které dokládají, že tady je velká podpora tomuto usnesení a e, ukazuje to, jak jsme jednotní, pokud jde o ochranu naší společné vize a společných zájmů. Vyzýváme tedy členské státy, aby postupovali obdobně, aby odmítali bilaterální vyjednávání v této fázi a aby jednali a mluvili jedním hlasem e, na čele s komisí a panem Barnierem jako hlavním vyjednavačem. Chceme dosáhnout eh, jasných, eh, solidního, ambiciozního vztahu v oblasti strategické a ekonomické, ale říkáme zároveň zcela jasně, že chceme zajistit volnou, ale rovnou soutěž, tedy level playing field bez jakýchkoliv eh, ústupků, pokud jde o naše vysoké environmentální environmentální standardy, ochranu spotřebitelů, bezpečnost potravin a tak dále. My jsme si již vyslechli Eh, eh, slova, která odmítají eh, takovéto rovné podmínky ze strany britského vedení, ale je potřeba nastavit přiměřeně proporcionální důsledky na, v této souvislosti, pokud jde o přístup na náš jednotný trh při vyjednávání té smlouvy. Prvním pilířem budoucích ekonomických vztahů, ten první pilíř je vlastně již dohoda dohodnout v té smlouvě o odchodu a týká se severního eh, Irska a mm, dohledu, tedy eh, hraničního dozoru v Irském moři. Takže my se těšíme na vyjednávání do budoucnosti, ale chceme zajistit plnou implementaci toho, co je v té stávající Děkuji mnohokrát. A dalším řečníkem je pan Petersen. Tak, Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, je jasné. Děkuji vám. Eh, je jasné, že teď musíme vyjednávat. Je to dobré, že usnesení, o němž dnes jednáně, jednáme, je velmi srozumitelné, jasné a nese ho většina zástupců Evropského parlamentu, eh, protože se jedná o vyslání významného politického signálu, že my se snažíme bojovat za spravedlivá, férová pravidla budoucí spolupráce ve stejn, takzvaném stejném playing fieldu. Není možné konkurovat si snižováním norem v ekologii a v sociální sociální oblasti či v oblasti eh, dumpingu. Je mm, Musíme si uvědomit, že když Spojené království se chce účastnit výhod vnitřního trhu, musí plnit taky nezbytné podmínky eh, a proto musíme tady velice pečlivě vést jednání. Zakrátko eh, budeme čelit velké výzvy, když se bude jednat o rybolovu. Tady na tom závisí celá řada pracovních míst. Jejich život na tom závisí. A proto je významné, aby vyjednávání o budoucí dohodě o rybolovu mm, ne, neprobíhalo izolovaným způsobem oddělené od obecného vyjednávání. Jistě to nebude snadné, ale naší ambicí je, abychom měli silné partnerství pro blaho všech. Děkuji mnohokrát a dalším řečníkem je pan Bej. Ano, musíme mít privilegovaný vztah se Spojeným královstvím. Eh, máme odpornou civilizaci, odpornou úroveň života. Na druhou stranu nemůžeme ustoupit ve všem. Pane Barnier, vy jste před několika lety navrhuji, cituji, omezit veškeré Eh, ne, nemít tam tedy žádné kvóty a žádné eh, cla. Je to tedy dohoda o volném obchodu. Na druhou eh, když se podíváme na dohody o volném obchodu, například tu s Větnamem, tak já nevím, vy tedy na druhé straně říkáte, že to nebude součást celní unie, že to je třetí země a zdá se, nebo je tady riziko, že z Velké Británie se stane vlastně země, kam budou se přivážet bez jakýchkoliv omezení produkty z třetích zemí, někdy i e, špatné kvality. My bychom tedy e, měli zejména e, se zaměřit na rybolov. Například 60% veškerých vývozů rybolovních jde do Evropské unie a zase my potřebujeme, aby naše mohli rybáři lovit v britských vodách. Je důležité, aby tedy dohoda fungovala z ekonomického hlediska Musíme ovšem chránit náš vnitřní trž, naše spotřebitele a samozřejmě i naše e, rybáře. Takže Brexit je tady je taková šance, jak změnit celý ten model, celé to nastavení. Děkuji. Děkuji. Paní Rentke. Děkuji. Jedná se o jedinečný okamžik. Je to poprvé, kdy hovoříme o Brexitu bez toho, aby tady byli naši britští kolegové a mě se po nich s výjimkou některých velmi e, stýská. Myslím si, že je to stále velmi, myslím si, že je to smutné, že došlo k Brexitu. Mám, měla jsem možnost pobývat v Edinburgu během svého pobytu na e, Erasmu a vracím se tam jako jako domů a to bych chtěla, aby vydrželo i do budoucny. Eh, naše vztahy ekonomické budou klíčové, ale pokud chceme mít dobrý základ, je potřeba hovořit i o dalších věcech. Musíme eh, bojovat o to, aby eh, Spojené království zůstalo součástí programu Erasmus. Mladí pro Brexit nehlasovali a bylo by nedobré, abychom jim tuto možnost odebrali po Brexitu. A proto si myslím, že pokud chceme mít mít silný vztah, měli bychom se snažit prosadit zachováné, zachování silného Erasmu, tak aby na, po tomto mostě se Britové vrátili. Děkuji. E, A ne, další. E, Děkuji bardzo e, projekt rezolucí zawiera wiele trafnych stwierdzeń i myślę że grupa ale to bardziej niepokoi... Děkuji, návrh eh, usnesení tam má celou řadu dobrých věcí, které můžeme bez problémů podpořit. Ovšem, obavy by mě vyvolávat jistý duch toho textu, který by mohl vést určitým problémům při vyjednávání. Často tady máme takové ambience, ne, nebo často má takové prostředí mezi Londýnem a Bruselem, které nás nenáplňuje optimismem. Samozřejmě, že třetí země nemůže mít úplně vše, stejná práva, jakožto země, která je členem Evropské unie. Na druhou stranu, eh, Spojené království pro nás není třetí zemí jako každou jinou. Je to velice země, která je velice blízká Evropě, která je propojená s Evropou z historického hlediska, z ekonomického hlediska, také z hlediska spolupráce v celé řadě odvětví eh, jak říkám, i z historického hlediska během druhé světové války Velká Británie heroickým způsobem, stejně jako Polsko, hájila hodnoty a my bychom se měli snažit o to, aby vztahy mezi oběma břehy Lamického průlivu byly co možná nejlepší. Děkuji. Děkuji a jako další paní Villanueva. Děkuji, paní předsedkyně. Vyjednávání se Spojeným královstvím nám umožňuje nápravu chyb, které jsme dělali v, budoucnu, eh, v minulosti a nemusíme je opakovat. Eh, musíme pochopit, že evropský prostor musí být prostorem pokroku a solidarity. Nemůžeme pokračovat v modelech, které nefungovaly, které nechali, nechávali občany stranou. Musíme hájit práva lidí. Občané, sko skoro 40 tisíc Britů eh, je v, pardon, je Španělů je ve Spojeném království. Je také třeba vyjasnit nejistou situaci Gibraltaru. Je třeba zachovat sociální a daňové normy. Nejsme spokojeni s udělením mandátu z eh, požadavky týkající se zahraniční politiky a obrané politiky. Je třeba zamezit konfliktům a ne, nenechat, nedopustit, aby za to vždycky platili obyčejní lidé. My budeme i nadále hájit obča- eh, práva občanů, ekologie, rybolovu, aby nedošlo k vylidňování našeho venkova. Musíme hájit zájmy našich občanů občanů. Děkuji vám a nyní má slovo pan Tajány. Děkuji Text, o které máme hlasovat, má zachovat jednotu 27 členských států a jasně vyhlásit, že tito občané podporují pana Barniera v jeho vyjednávání. Spojené království tady nemůže vystupovat jako trojský kuň, který nebude dodržovat žádná pravidla. Je třeba samozřejmě chránit jak občany, tak podniky. Zdraví evropských občanů musí být zachováno a zaručeno. Eh, musíme zachovat bezpečnost potravin a nikoli dovážet potraviny, které nesplňují naše normy. Všichni Evropané eh, chtějí mít parmežáno a ne parmezán, čili zachovat také zeměpisná označení, označení původu a musí být zaručeno dodržování dokumentů, které budou i na papíře a nebudou jenom online. Totež se týká rybolovu, ochrany kosmu, musíme chránit občany žijící ve Spojené království, ale také na Gibraltaru. Musíme zabránit tomu, aby Spojené království se stalo evropským Singapurem, kde nebudou dodržována žádná pravidla a kde bude docházet k praní špinavých peněz. Musíme mít pozitivní vztahy k Londýně, ale oni vystoupili z Evropy z Evropské unie, ale zůstávají v Evropě. Děkuji mnohokrát a dalším řečníkem je pan poslanec Lange. Děkuji, paní předsedkyně. Usnesení ukazuje, že jsme ochotní vyjednávat. A já si myslím, že to můžeme stihnout za těch devět měsíců mít dohodu o volném obchodu, neboť ta situace je trošku jiná. Dřív máme dva různé partnery, které se vlastně musí zbližovat, nějak se domluvit o společných standardech, Eh, či někdo musí uznat nějaké standardy, ale nyní máme harmonizovaný systém a musíme pouze rozhodnout, do jaké míry se vlastně od, od, od sebe od, ovzdálíme, odpojíme. Takže to si myslím, že je příjemnější situace než při běžných vyjednáváních o volném obchodu ale přesto musíme brát ohled na ty důležité věci, to je eh, celní, bezcelní styk, to je, myslím, náš společný cíl ale musíme zajistit, aby ty produkty z Velké Británie, které budou dováženy do EU, byly skutečně britskými produkty a ne, že to budou nějaké produkty, které se budou dostávat do Evropské unie prostřednictvím Velké Británie. A pak jde samozřejmě také o standardy při produktech a službách. My tady máme jasný soubor pravidel, který se týká ochrany spotřebitelů, ochrany zdraví občanů, pak tady jsou standardy SPS, ty nemůžeme v žádném případě nějakým způsobem rozvolnit. A tady, myslím, bude jednoduché se eh, dohodnout nultickou stanou, ale ten třetí pilíř, ten je asi ten nejkomplikovanější. Samozřejmě jsou tady pravidla, které se týkají obchodu a o těch musíme diskutovat. Důležité je, aby tady nešlo ke zkreslení hospodářské soutěže, což je otázka zejména práv pracujících, stejných ekologických standardů, dále otázka stejných eh, pravidel pro státní pomoc, to je velice důležité, a samozřejmě stále otázka harmonizovaného souboru daní. V opačném případě, pokud to dobře neošetříme, budeme mít zkreslení hospodářské soutěže, což je nepřípustné, protože v takovémto případě bychom museli zavést sla, abychom to vyrovnali. Není možné si představit, že tady budeme mít nějaký dumpingový ostrov za kanálem, který bude zároveň plní eh, svobodný přístup na náš trh. Děkuji. Uh, Barnier, for, for your work and your words. Chtěl jsem poděkovat za vaše slova. Když se jedná o vyjednání budoucího vztahu EU a Spojeného království, chci vyznat napros- vyslat naprosto jasné poselství Spojenému království. Tento parlament nedopustí, aby Spojené království se stalo daňovým rájem či místem, kde se budou prát špinavé peníze, stát se jakýmsi offshorem Evropy. Připomínám odstavec 21 usnesení, kde se praví, že pevně věříme, že Spojené království bude dodržovat pravidla eh, daňové spravedlnosti a bude také hájet při a realizovat i nadále příslušné dohodnuté regule. Když se podívá, nechceme, aby se Spojené království stalo Kajmanem Gibraltaru. Je třeba, aby Gibraltar byl zapojen do spolupráce a tak dále a tak dále. Pane Barniere, toto je existenční otázka pro Evropu. Je třeba zabránit vyhýbání eh, tomu, aby docházelo k daňovým únikům. Je třeba, že to musí být nejvyšší prioritou pro vyjednávání. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát a nyní má se na řadě pan poslanec Kampomenosi. Děkuji. Příliš mnoho Eh, určitého pokrytectví je tady v, té, v tomto dokumentu. Jistě může k mnohému přispět. My eh, eh, v Bruselu jsme tedy mnozí z vás zamačkli slzy, nicméně to vnímám poněkud schizofrenicky, zejména pokud jde o vyjádření komise stále o přátelích, přátelích, ale co všechny ty peníze, které to stálo, nyní předstírá uznáme, že Brexit vlastně není tak eh, špatný špatný. Eh, pokud hovoří, a hovoříme tady o těch standardech, zítra se, nebo dnes dokonce později se bude, hovo, eh, se eh, bude schvalovat FTA, která má velmi pochybné standardy, takže nevím, co nás čeká z Británií. Je potřeba, abychom chránili naši výrobu, abychom naslouchali našim vývozcům do Británie za posledních, to, co, k čemu došlo za poslední léta, je od naší odpovědnosti oblastí. Děkuji a paní, pan Burža EKR. Děkuji, paní předsedkyně, milé kolegyně milí kolegové. Komise musí nyní jednat rychle a rozumně, pragmaticky, tak, aby dosáhla dohody, který bude v souladu širokého mandátu, který má komise. Plně důvěřujeme panu Barnierovi, který již odvedl vynikající práci. Nyní jde o to vyjednat obšírnou obchodní dohodu bez bariér, bez cel a jde o to, abychom si nastavili společné podmínky a společná pravidla, která budou platit pro obě strany. V mnoha oblastech mám ovšem otázky na komisi. Je komise schopná a mám na mysli například tuto skutečnost. Ve Spojeném království mám pocit, že komise nebude asi schopná nebo bude, nebo ptám se, bude komise chtít, aby, aby Spojené království se nemohlo účastnit energetické unie, což by byla chyba. Děkuji. A jako další pan Scholz, Kule. Paní, děkuji paní předsedkyně, nám všem je jasné, že náš vztah s Velkou Británií má řadu důležitých aspektů, které musí být nyní správně vyřešeny. To je náš úkol. Eh, musíme pracovat eh, pro naše občany v hospodářské, sociální, kulturní a další dimenzi pro ně. Mně jde tedy mm, jde méně o dohodovém obchodu a spíše o spravedlivé intenzivní obchodní vztahy. A asi by nebylo vhodné podle mě se snažit to vše vyřešit pomocí eh, v podstatě dohody, která je o přidružení, jak to bylo to TTIPu, otázky energii, kooperace na internetu, policejní spolupráce. To nemůže být odejmuto parlamentní kontrole a předáno do odpovědnosti výborům, které budou vytvořeny v důsledku té dohody. Já tady tady apeluji na radu, prosím, zachovejte veškeré eh, demokratické nároky a bylo by vhodné mít v chodě například klimatické cíle z Paříže a dát tam velký prostor Mezinárodní organizaci práce a všem jejím standardům. Není možné, aby ta dohoda vedla k tomu, že bude nějak podkopávat naše regulaci v oblasti zdraví zdraví, ochrany spotřebitele pouze tím, že se zaměří na obchod a bude to vidět pouze z obchodní perspektivy. Děkuji paní předsedkyně. Když někdo zorganizoval Brexit, znamená, že chtěli jít a ne zůstat jiným způsobem. Spojené království nemůže mít víc výhod, když jsou mimo, než ty, které mělo, když bylo uvnitř. Eh, my jsme litovali mm, toho, že chtějí odejít, ale teď nemůže zaměnit nostalgii, eh, protože odešli. Je třeba velice tvrdě vyjednávat, tak jako to děláme se všemi třetími státy za obhajoby a obrany naše. My musíme zabránit zabránit kolonizaci eh, Gibraltaru, který se stal daňovým rájem. Musíme chránit naše rybáře, eh, kteří riskují svůj život, aby si vydělali na každodenní chléb. Musíme bránit naše produkty. Mm, pakliže oni, britští politici, se chtěli stát třetím státem, no jednejme s nimi vyjednávání. Tak jako že jsou třetím státem, eh, protože eh, nesmíme dopustit, aby se stali eh, dalším Singapurem za branami Evropy. Je mi líto, pane Petersene, ale domnívám se, že vy jste nechal rozsvíceno vaše světilko. Ano, děkuji vám. Musíme postupovat velice rychle. Děkuji vám. A nyní má slovo Pan poslanec Picula. Hola. Děkuji za slovo. Evropský parlament musí jasně nastavit své priority, pokud jde o vztahy s Velkou Británií. Eh, je otázka, zda dosáhneme dohody, jaká to bude dohoda. Je potřeba zdůraznit, že žádná země mimo EU nesmí mít stejné výhody jako v EU. Ty eh, rozhovory musí být založeny na čtyřech základních svobodách a musíme tyto svobody eh, hránit. Pokud jde o vnější vztahy, Velká Británie jako stála členka Rady bezpečnosti a na to bude nadále s námi sdílet stejné cíle a hodnoty. To se vztahuje i na vojenské mise, sankce, dohoru, dohodu s Iránem a nešíření jaderného, jaderných zbraní. Doufám, že během těchto rozhovorů bude Evropská unie jednotná, tak jak byla eh, při rozhovorech o výstupu. Děkuji ještě jednou britským eh, kolegům za spolupráci a za to, jak přispěli k eh, evropským standardům, které zlepšily kvalitu života. paní předsedající dnes se jedná o to eh, vyjednat budoucí, rámec budoucích vztahů eh, mezi EU a Spojeným královstvím. Eh, je třeba dívat se na pozitivní věci a nejenom na to, proti čemu musíme bojovat. Svobodný vol, smlouva o volném obchodu musí být velice pragmatická, praktická. Třetí země samozřejmě nemohou požívat stejných výhod jako členské státy. Otevření našeho trhu musí být v souladu s vůlí Spojeného království dodržovat naše standardy. Zůstává jasné, že Největšího úspěchu dosáhneme, když zůstaneme jednotní a budeme trvat na dodržování pravidel a také v tomto rámci budeme vyjednávat dohodu o rybolovu. Děkuji vám mnohokrát.

Gracias. Děkuji a nyní má slovo pan... Děkuji vám, drazí kolegové. Reino Unido. Ehm, co se jedná o vyjednávání mezi Spojeným královstvím a Evropou, musíme jednat o zachování našich standardů, především o možnosti španělských rybářů, aby mohli lovit také v britských vodách. Jedná se o dosažení stej, dodržování stejných práv v oblasti zemědělství. Musíme být silní ve vyjednávání stejně tak, jako vyjednáváme s jinými zeměmi v otázkách dohody o volném obchodu. Musíme skoncovat s procesem dekolonizace Gibraltaru, bývalé kolonie britské, ale zůstává v národním a eh, v španělském prostoru, ale zatím ta tady máme co činit s nelegálními praktikami. E, není možné, aby se tu prali špinavé peníze a proto žádáme komisi, aby skončo, skoncovala s tímto stavem Gibraltaru. Je třeba respektovat důstojnost našeho národa. Děkuji vám. Long Danuta Hübner, Nyní Danita Hübner. Omlouvám se ještě chvíli, já jsem si nevšimla pana Flanagena, neviděla jsem ho. Dám vám slovo tedy v rámci Catch the Eye, dám vám slovo potom. A nyní prosím paní Hibner. Děkuji za druhou šanci. Já bych, pokud jde o finanční služby, ty považuji za klíčové při vztazích se Spojeným královstvím. Je tam jenom zatím malá kapitola, která se týká mechanismu Carvelt a, usa, a usazení. Jde tady o společný trh a pokud bude tady mechanismus ekvivalence, ten bude vytvářet základní rámec vztahu. Komise musí připravit všechna rozhodnutí o ekvivalenci a finanční průmysl musí si být vědom, že má velmi málo času na přizpůsobení se situaci. V nedávné době se i zde v parlamentu eh, byla snaha o posílení tohoto rámce ekvivalence, abych byly nastaveny služby finanční ve vztahu k, k Velké Británii. Abychom tohoto naplnili, musíme konstruktivně spolupracovat spolupracovat se všemi regulatorními orgány, které by vedly k zachování eh, integrity finančních trhů a chránili spotřebitele a eh, další. My všichni poslanci víme, že abychom mohli mít ambiciozní, budoucí ambiciozní vztahy se Spojeným královstvím i v oblasti finančních služeb je naší povinností co nejdříve dosáhnout bankovní unie a budovat eh, unii kapitálových trhů zachováme si autonomii, ale tu si zachová i Velká Británie. Eh, bývalý guvernér eh, britské centrální banky řekl, že, EU že eh, Británie si nenechá diktovat pravidla, je potřeba nastavit rovné vztahu, ale také snižovat potenciální rizika. Děkuji a nyní prosím pan De Castro za SAD. Děkuji paní předsedající, po velmi obtížné kapitole v naší historii je třeba činit vše proto, abychom ochránili práva občanů toho, čeho jsme dosáhli po 45 letech integrace. To znamená, musíme chránit vztahy Británie sociální rovnost a rovné podmínky, jakož i hospodářskou soutěž. Je tedy třeba zachovat eh, kvalitu produktů, zejména bezpečnost potravin a eh, brát také v úvahu tu možnost trojského koně, tedy infiltraci produktů eh, z jiných zemí přes Británii. Je třeba tedy uvědomovat si to, že máme společné společné kulturní dědictví i v oblasti výroby a navíc eh, je potřeba, eh, je třeba potře- zachovat tuto ochranu i po Brexitu. Po Brexitu nenastane vákuum, budeme mít silnou Evropu, která zde bude ku ochraně občanů. Děkuji a nyní pan Andrews za Renew. Děkuji. Mm, já se k tomuto vyjadřuji se smíšenými pocity